zítra ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a na pořadu jednání a sice společná rozprava o evropském vyšetřovacím příkazu a evropském zatýkacím rozkazu. Jedná se o zprávu a pana a Mela a pan Latford a nyní uděluji slovo oběma zpravodajům. Začneme panem Melem. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Vážení eh, kolegové, přijetí této směrnice bude špatnou zprávou pro ty, kdo páchají trestnou činnost v Evropské unii a důležitým nástrojem pro ty, kteří tyto, tuto trestnou činnost vyšetřují. Schengen byl nezbytnou součástí evropské eh, konstrukce, ale volný oběh eh, lidí, zboží a kapitálu také umožňuje eh, volné páchání trestné činnosti. Nyní časem nám toto umožní řešit trestnou činnost přeshraniční povahy, trestnou činnost, která je zdrojem věcí, jako je Ehm, jako jsou vraždy, eh, obchod s lidmi, všechno to, co se dělá a přes hranice. Takové eh, známé případy jako Marlene McCann, když ehm, tam šlo o dvoje země, například Británie a Portugalsko. A tehdy ehm, by eh, taková směrnice byla mm, prospěšná, protože by to byrokraticky bylo administrativně snažší. Tohle eh, nemá za cíl eh, nějakým způsobem ovlivnit základní eh, právní principy ve článcích 6 a 7 smlouvy o Evropské unii, ale evropský vyšetřovací příkaz bude ověřovat soudní orgán vydávajícího státu a bude se prodávat v jednom, bude se tedy ověřovat ještě ve členském státě. A jsou tady určité principy eh, vzájemného uznávání. Eh, budou tam věci jako výslechy svědků, odběr eh, vzorků DNA, informace o účtech nebo bankovních transakcích. A tato opatření a tyto informace budou tedy eh, získána v nějakém členském státě a pokud nejsou, nebudou jasné eh, tedy eh, značné, jednoznačné důvody pro odbítnutí, tak a ty důvody jsou jasně vyjmenované ve směrnici. Potom je tady právo na legitimní obranu. To je velice důležité v zemi, kde vládne zákon. To se bude eh, respektovat a vyslíchaní budou mít tato práva, budou se moci odvolat a tak dále. Takže eh, všechno to administrativní zjednodušování, omezování eh, administrativy bude dobrou věcí. Pomůže to principu vzájemného uznávání. Uvidíme, nebo budeme svědky hm, lepší provázanosti mezi těmi, kdo vyšetřují trestnou činnost ve 28 členských státech. V Evropském parlamentu ehm, jsme za sebou měli, ehm, máme eh, dlouhá, nesmírně složitá vyjednávání, ale podařilo se nám dosáhnout výsledku, který je pro mě velice uspokojivý a hm, proto, pane předsedo, ve svém úvodním proslovu, když už se dostám do konci, bych rád upřímně a vřele poděkoval eh, dánskému, irskému, kyperskému, slovinskému i řeckému eh, předsednictví. Také bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, včetně eh, Josefa a Weisenhubera za SAD, Saru Latford za ALDE a kolegu za Kerkhopovi, De Jongovi a všem těm, kteří nám um, pomáhali, pan Salka a také správní služby. Děkuji. A nyní paní Latford. Děkuji, eh, pane předsedo. Přijetí eh, mé zprávy o reformě evropského zatýkacího rozkazu, myslím, eh, bude ceným příspěvkem k evropskému eh, prostoru eh, práva bezpečnosti a spravedlnosti. Eh, jako pan Melo bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za skvělou podporu a spolupráci, která vedla k vysoké úrovni koncenzu ohledně nezbytných legislativních změn pro další fungování zatýkacího rozkazu. Všechny eh, frakce, které se zúčastňovaly eh, vyjednávání, eh, plně tento rozkaz podporují, což je, myslím, velice silný argument. Také nám pomáhala Evropská jednotka pro přidanou hodnotu tohoto parlamentu a také průzkum profesory, profesorky Verbeger a Andulej, kterým mnohokrát děkuji. Tento zatýkací rozkaz pomáhá řešit evropským eh, orgánům činným v trestní řízení složité přeshraniční případy. Já jsem jej podpořila před 12 lety a jsem rád, že jsem to učinil. Každý rok tisíce eh, podezřelých a odsouzených jsou eh, vraceny soudním procesem k odsloužení svého trestu a nebo k přelíčení. A je to mnohem rychlejší Eh, než eh, tím starým dním starou soudní cestou. Byla to velmi dobrá myšlenka, ale eh, byla schválena bez těch pojistek, které by ji dostatečně posílily. Jako, mm, nebo také byli europoslanci tehdy ignorováni. Takže různé standardy a praktiky vedly k legitimní kritice, pokud jde o fungování evropského zatýkacího rozkazu a to je třeba zlepšit. Já zdůraznuju legitimní kritiku oproti eh, ideologické kritice, nelegitimní. Eh, došlo k určitým unilaterálním reformám na domácí úrovni v některých členských státech a potom eh, ad hoc nekoordinované kroky nejsou dobré pro hladkou přeshraniční spolupráci policie, tak abychom umožnili praktikům, eh, soudcům, eh, státním zástupcům, policistům a právníkům dobré fungování, abychom zaručili efektivní výkon spravedlnosti a zároveň ctili základní práva podezřelých a obviněných. Takže tento, eh, tato zpráva vyzývá komisi, aby eh, přinesla legislativní řešení eh, do roku k těmto problémům. A pokud já budu znovu zvolená, budu mít to štěstí, tak budu tlačit kom na komisi, aby toto naplnila. Je na čase, abychom toto projednávali v této společné debatě. Nejenom že se tyto, tento rozkaz a příklad doplňují, ale také to trošku zmírní tlak na zatykač je důležité eh, zajistit eh, přiměřenost. Eh, opravdu je třeba zvážit, zdali to dané opatření je přiměřené a potom je tady také doložka o dodržování lidských práv. Moje zpráva navrhuje, aby OB se také zrealizovali u zatýkacího rozkazu potom u eh, vyšetřovacího příkazu doufejme, že členské státy si budou moci eh, vyměňovat informace tak, aby eh, se to nepoužívalo k rybolovu, k vyslýchání svědků a ne jenom pro trestní stíhání. A doufám, že připravenost k trestnímu stíhání musí být zajištěna vězni nesmí čekat příliš dlouho na slyšení svého případu a je třeba to použít k přenosu důkazů a než ne osob. A k tomu je třeba ten vyšetřovací příkaz spíše použít než zatýkací rozkaz. Rád bych hovořil ještě o dalších věcech, ale těším se na pozitivní reakci od paní místopředsedkyně Redingové. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, paní místopředsedkyně Redingová. Pane předsedo, nejdříve ke zprávě Melo. Eh, komise eh, pozorně sleduje dohodu mezi parlamentem a, kar- a, a radou Eh, iniciativě českých zemí, aby se zavedl evropský vyšetřovací příkaz. Toto může být vhodný nástroj eh, v boji proti přeshraničnímu zločinu a postihování těch, kteří podporují tyto zákony, pokud samozřejmě to bude řádně využíváno. A eh, samozřejmě je třeba říci, že v roce 2008 příslušný dopis eh, byl eh, už eh, v radou schválen v roce 2008, ovšem naplnění toho došlo pouze ve dvou členských zemích. Doufáme, že tentokrát to bude jinak. Očekáváme, že členské země směrnici budou naplňovat řádně a včas, takže to nebude jenom popsaný kus papíru. Komise nedávno zveřejnila zprávu o implementaci tří předlisabonských eh, rozhodnutí, pokud se týče zadržování osob. Eh, zde se soustředujeme na vzájemné uznávání trestů, eh, příkazů provačních a příkazů před souzením. A toto je naprosto zásadní pro to, aby nám fungovala společná oblast práva v Evropské unii. Bohužel opět e, ještě v polovině členských zemí čekáme na transpozici těchto rámcových směrnic do domácího právního systému. Nicméně je to povinnost e, členských zemí, to je článek 3 smlouvy a skutečně řádná implementace dohodnutých nástrojů je nezbytná. Chtěla bych poděkovat zpravodaji panu Melovi a stínovým zpravodajům za velmi kvalitní práci. Komise vítá zejména nové nastavení rovnováhy tohoto nástroje a zejména eh, silnou stránku posilování základních práv to skutečně je velmi užitečné a e, je opět e, zdůrazněna e, důležitost postavení Evropského parlamentu v procesu spolurozhodování. Co se týká zprávy paní Latford, v nedávné debatě v tomto parlamentu, ale taky při mnohých jiných příležitostech já vždy podporuji právo evropských občanů na svobodný pohyb v rámci EU. Nicméně otevřené hranice eh, to nemůže znamenat to, že by kriminální živly se vyhýbaly spravedlnosti tím, že se prostě přesunou do jiné členské země. Z tohoto důvodu jsme měli evropský zatýkací příkaz v roce 2004 a je to skutečně mm, účinný nástroj eh, k vydávání zadržených osob do jiné členské země. Zajišťuje se tím to, že eh, osoby eh, podezřelé a na útěku se nemohou skrývat v Evropské unii. A to se týká eh, lidí, kteří, kteří se dopouštějí únosů, vražd, znásilnění a tak dále. Máme zde mnoho případů, kdy se lidé zadržení již ve Španělsku velmi rychle vrátili, například do Velké Británie. A podobně se to týká mnohých lidí podezřených z terorismu, kteří se nyní musí zodpovídat v těch jurisdikcích, které po nich pátrají. Evropský zatýkací příkaz je velmi úspěšný nástroj trestního práva. Není sice dokonalý a určitě je možné ho zlepšit. Komise to říká už dávno. A já si vzpomínám na implementační zprávu z roku 2011, v níž komise prohlásila, že je možnost zlepšit situaci například v, u méně závažných eh, trestných činů, případně v souvislosti se základními právy. V této souvislosti bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Latfordové a také výboru LIBE za odvednou práci, která je eh, na vysoké odborné úrovni. My Určitě budeme mnohé aspekty této zprávy eh, zapracovávat do nové podoby evropského zatýkacího příkazu. Už eh, nyní řešíme některé z problémů, o kterých se v této zprávě říká, například v souvislosti se základními právy. Komise eh, podpořila, posílila práva těch, kteří se obhajují, tedy obviněných osob, mají eh, právo na eh, přístup právníkovi, na překlady a tak dále. Jsou to eh, tedy minimální standardy v celé EU, i když bohužel některé členské země se nechtějí připojit k této minimální úrovni práv. Proč? Protože Eh, tato práva jsou eh, protiváhou evropskému zatýkacímu obsa- příkazu. Například eh, osoba, která je zadržena, pak má právo na právníka, který se vyzná v právu země, jež po této osobě pátrá a chce ji zadržet. A je opravdu škoda, že některé země se odmítly zúčastnit. Evropský parlament byl hnací silou a klíčovým partnerem eh, ve vypracovávání těchto tří směrnic o procedurálních právech a já za to parlamentu velmi děkuji. Také vítám eh, to že eh, komise návrhy procedurální práva pro eh, děti a slabší, podezřelé a další věci. Eh, to všechno jsou věci, které bude třeba, aby byly zapracovány do zákona. Bylo to vhodné doplňky zatýkacího příkazu. Opravdu by si přála, aby tyto nástroje byly aplikovány ve všech členských zemích a aby se opravdu uzavřely mezery v ochraně Eh, v případě soudních procesů. Dámy a pánové, eh, v této zprávě je evropský zatýkací příkaz správně dán do širšího kontextu nástroje pro vzájemné uznávání rozhodnutí. To se týká eh, vzájemné uznávání trestů, probačních příkazů a předsoudních, předběžných soudních příkazů. My jsme v předchozích zprávách konstatovali, že tato rozhodnutí nejsou plně transponována v členských zemích a v této souvislosti se komise domnívá, že je příliš brzy otevírat problematiku evropského zatýkacího příkazu. Proč? Protože na navzdory situace eh, dosud tento zatýkací příkaz eh, de facto není dostatečně uznáván ani eh, v souvislosti s o němi doplňkovými a vyvažujícími nástroji. A my budeme dále pracovat na dokončení implementace. To se týká také Evropského dozorového orgánu, eh, který by mohl Eh, omezit eh, počty předsoudních vazeb. Také je zde otázka eh, školení a evropských sítí pro uskutečňování evropského zatýkacího příkazu. To je velice vítané a my pokračujeme v, příslušných, v příslušném úsilí. My víme, jak důležitá jsou spolehlivá data. A proto Evropská komise přichází s novým dotazníkem, eh, který se týká dat pro vydání zatýkacího příkazu. Takže doufáme, že budeme dále spolupracovat a plodně spolupracovat na dalším zlepšování evropského zatýkacího příkazu. Děkuji vám a nyní pan Carlos Coelho. Senhor prezident, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, já vystupuji za EPP a zároveň za Kim Google, která bohužel musela ze Štrasburku odejít dříve kvůli naléhavým záležitostem. Demokracii E, nikde nedosáhneme mm, nebo ne, naše spravedlnost nebude důvěryhodná, pokud naše soudnictví nebude nezávislé, a, bude, um, a pokud nebude fungovat v rozumných lhůtách. Právě proto opatření, jakým je například evropský zatýkací rozkaz nebo vyšetřovací příkaz, to jsou důležité kroky k dosažení tohoto cíle. Musíme bojovat proti přeshraniční kriminalitě efektivním způsobem a proto potřebujeme kvalitnější nástroje, které by nám umožnily vymítit přeshraniční kriminalitu bojovat eh, proti tomuto nešvaru a využít veškeré nástroje, které máme k dispozici. Implementace zatýkacího rozkazu by mohla umožnit urychlit eh, předávání eh, například podezřelých a zároveň to bude velice důležitý základ pro trestně právní záležitosti. Je zde ovšem mnoho výzev, které, mezi, které zde ještě existují, protože tato oblast není dostatečně dokončena, jsou zde mezery v jednotlivých legislativách národních, dále jsou to problémy se základními právy podezřelých, nekonzistentní praxe, pokud jde o právní jistoty, ochrana proti um, nedodržování základních práv a tak dále. To bohužel proto dochází eh, eh, k, nedost, proto zde vidíme nedostatečnou důvěru eh, mezi jednotlivými orgány. Musíme zajistit samozřejmě přiměřenost v uplatňování těchto nástrojů. Právě proto hovořím o tom, že zde zatím ještě implement, evropská legislativa není dostatečně implementována. Já bych rád poděkoval paní Latfordové k její zprávě, k definici minimálních standardů práv, především procesních práv obžalovaných, lepší rovnováhu eh, v Evropské unii v oblasti trestních věcí. Rád bych jí poděkoval, rád bych poblahopřál, protože ona vždycky byla takovým majákem, bojovnici za základní práva. Já doufám, že i její země ji za to považuje, za takového člověka, když je to země, která eh, uplatnila výjimku v oblasti eh, charty pro základní práva a není součástí společného prostoru spravedlnosti svobody a práva. Rád bych zároveň poděkoval i panu Milovi k této úžasné zprávě, která nám umožnila dosáhnout dohody v prvním čtení. Nesmíme zapomínat na to, že celé toto dosie bylo nesmírně komplikováno od samotného počátku. Evropský vyšetřovací příkaz se bude uplatňovat ehm, u všech opatření, šetření, získávání důkazního materiálu, bude to zahrnovat, bude to odrážet i balíček pro procesní práva a tak dále. Co je tedy záležitost rovněž, která se týká přiměřenosti, eh, otevřenosti, transparentnosti, eh, dále poskytování důkazního materiálu, vzájemného uznávání v přeshraničních věcech. To znamená, že nahradíme stávající rámec, který je příliš složitý a fragmentovaný. Jeden z důvodů, proč tento mechanismus eh, v podstatě nefungoval je i z toho důvodu, že pouze dva členské státy ho úplně implementovaly. Nyní doufám se situace změní, dojde k lepšímu monitoringu, nedostatečného implementování evropského práva na národní úrovni. Děkujeme. A dalším je paní Sipel. Děkuji. Evropským eh, vyšetřovacím příkazem a eh, respektive zatýkacím rozkazem by měly být eh, obvinění eh, předávání snadněji eh, před eh, soud v jiný členský stát. A to je dobře, ale bohužel jsou tady problémy. Například desetiměsíční vazba a hrozila jedné matce, která byla vydána z Británie, nebo měla být vydána do Polska. Ona jako 17 letá, vzhledem k držení des, malé eh, část, eh, malého objemu amfetaminu byla, o, eh, byla odsouzena k deseti měsícům nepodmíněně. Ona se mezi tím osívala do Británie, ale vzhledem tomu, že ne, byla, nenahlásila odstěhování, tak byl vydán eh, rozkaz a ta žena by málem eh, přijela, eh, přišla o práci, protože na ní byl vydán zatýkač a teprve po měsících tyto, ty úřady odstoupily od tohoto stíhání. Ukazuje se, jaké problémy tady jsou, ale je to jenom, to, to tady ukazuje, co to může být. Je třeba tedy pohnat ehm, pachatele trestné činnosti před soud a proto požadujeme komisi, aby komise za rok předložila ehm, návrh k legislativní reformě eh, zatýkacího rozkazu. Jenom několik věcí. V každém jednotlivém případě by ehm, vystavení zatýkacího rozkazu mělo eh, přihlížet k možnosti nějaké méně eh, intervenující alternativy a závažnosti trestného činu. Pokud jde eh, o to, že eh, by to mohlo odpovídat, eh, tedy odporovat základním právům, tak musí být provedení odmítnuto. A musí být tady možnost také odvolání proti vydání. Vzhledem k toho, že se to masivně používá i, u drobně trestné činnosti, je třeba lépe definovat příslušné skutkové podstaty. Minimální standardy, jako jsou i právo na tlumočení a také o porušení na mm, učení o právech musí být eh, zaručena eh, u zatýkacího rozkazu. Chyby se mohou stát, ale potřebujeme jasná eh, rozhodovací pravidla, tak aby i u vyšetřovací vazby se zlepšila situaci. My, sociální demokraté, nespochybňujeme zatýkací rozkaz, ale tak, jako posud, to nemůže jít dále. A proto plně a zcela odpor, podporujeme kolegyni Latford. Komise musí přijít s legislativním návrhem tak, aby vyřešila problémy. A členské státy musí také splnit svou povinnost a naplňovat základní práva i v oblasti trestního práva. Děkuji. A příští řečnicí je paní S. Argentine. Děkuji, pane předsedo. Eh, zelení eh, podporují návrh na evropský eh, vyšetřovací příkaz. Může to být alternativa k zatýkacímu rozkazu, když někdo má být jenom vyslechnut a ne odsouzen, protože hledání v trestní věci musí používat co nejméně zasahující prostředky. Evropský vyšetřovací příkaz není věcí, která by se obešla bez vzájemné Eh, mm, důvěry. Eh, zelené musí, eh, zelení sledují tuto důvěru, ale je dobré si důvěřovat, ale ještě lépe je se kontrolovat. My, tedy provedení může být odmítnuto podle seznamu, který musí být i u zatýkacího rozkazu. Možnost toto neodmítnout, eh, vedla k velkému utrpení evropských eh, občanů, kteří eh, byli vydáni do jiné země a tam se dostali do dlouhé zadržovací vazby v strašlivých podmínkách. A já jsem neustále na toto poukazovala komisi a vždycky jsem dostala odpověď, že Eh, je to vedlejší škoda, ale vedlejší škoda. Řekněte to člověku, eh, který eh, je neprávem Eh, zadržován a přijde o život, vztah a práci. Paní komisařko Erdinková, vy říkáte, eh, že, to, eh, že ty změny jsou takové dlouhodobé, ale to znamená, že vůbec nevidíte, jak je to vážná situace. Zatýkací rozkaz funguje 10 let bez testu přiměřenosti, aniž by se Eh, zkoumala ta nehumánní situace eh, ve vězení některých zemích. My bychom chtěli, aby právní stát v každé zemi fungoval stejně dobře, ale tuto, eh, takto v současné době není a proto vzájemná důvěra není vhodným základem pro justiční spolupráci. Jak už jsem říkala, důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší. Proto jsem ráda za zprávu kolegyně Latford, který, která klade e, podmínku úpravy e, zatýkacího rozkazu. Já na to čekám, protože je e, jasné, že to bylo odsouváno a Ehm, někdo, eh, kdo nevrátí video správně do eh, půjčovny, nemůže být vydán do eh, zahraničí na základě tohoto. A já doufám, že nám, paní komisařko, do roka odpovíte. Děkuji. A teď kolega Timothy Kerkhope. Vážený pane předsedo, paní komisařko, já se domnívám, že evropský eh, zatýkací eh, rozkaz, stejně jako evropský vyšetřovací příkaz, je velice hodnotný při boji eh, se závažnou trestnou činností a poprosím oběma zpravodajům k výsledkům jejich práce. Naše země má přínos se zatýkacího rozkazu už v mnoha případech, například v oblasti pašování droh, násilníků, teroristů. Já, když jsem byl ministrem vnitra, tak Eh, proces vydávání byl nesmírně obtížný, a eh, eh, postihovaly ho politické obstrukce a určitě bych se k tomu nechtěl vrátit. Žijeme ve světě, kdy terorismus a přeshraniční zločin je e, všude přítomen. Je jasné, že v moderním světě efektivní a aktuální opatření pro mezinárodní spolupráci při vydávání je nezbytné. Ale stejně tak jsou nezbytné e, pojistky a přiměřenost, které e, to mají doprovázet. A přiměřenost je základ naší debaty. Evropský zatýkací rozkaz neměl být k tomu, aby se člověk dostal do vězení bez úspěšného řízení. Eh, a také to nebylo zavedeno pro eh, šíření těch, eh, tedy pro trestání těch nejdrobnějších trestných činů. I když to jsou výjimky, tak jsou to výjimky, které nelze tolerovat. Je povinností Evropské komise a parlamentu a vlád členských států obnovit důvěru v tento instrument smysluplnou reformou. Já i zbytek parlamentu budeme bojovat za vysoké standardy mm, spravedlivého trestního řízení a řádné kontroly přiměřenosti. Pachatelé trestné činnosti činnosti vlastně se nesmí schovávat v EU, ale nezbytnou součástí boje s trestnou činností je trvalá víra a důvěra veřejnosti v tento systém. Děkuji vám. Mr. Pan Vojanič. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl na začátku poděkovat eh, zpravodajům za vynikající a dobře vyargumentovanou zprávu zprávu vyváženou. Je to samozřejmě nenahraditelný instrument, chceme-li eh, být schopni dopadat přeshraničně kriminálně živly. Bohužel tady v eh, od té doby, co ho máme, za prvních pět let eh, byl implementován tento nástroj pouze zhruba v pětině členských zemí a to není dobře. Je třeba předložit tedy další návrhy a to je práce komise. Já musím říct, že právní rámec eh, nařízení je, respektive této opravy, je poněkud eh, mlhavý a Eh, myslím si, že opravdu je systém eh, zlepšit a v tom případě bude ten příkaz daleko vykonatelnější. Děkuji. My hodně hovoříme o základních právech eh, my v Anglii jsme tato práva měli na velmi dobré úrovni už dávno předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Lidská práva, eh, prezumce neviny, eh, poroty u soudu a tak dále. Ovšem eh, naše pojistky jsou nyní ničeny evropskými zásahy. Evropský e, zatýkací příkaz se už v mnoha případech prokázal jako nespravedlivý a to bude jenom pokračovat. E, bohužel tedy budeme muset nyní e, v Británii, tedy naše bezpečnostní složky, vyšetřovat za jiné, za cizí bezpečnostní složky. Bohužel Evropská Eh, Unie eh, tedy z těch 135 eh, různých úprav. My máme opt-out jako Velká Británie, opt-in pouze v 35 a to jsou ty nejnebezpečnější, včetně evropského zatýkacího příkazu. Všechno je to zbytečně, protože už existují opatření vzájemné asistence která umožňují, aby policejní sbory spolupracovaly přes hranice. To není eh, o spolupráci, toto je o harmonizaci právních systémů a položení základu Spojených států evropských. A jestliže David Cameron eh, chce repatriovat pravomoce od EU, toto je naprosto zlatá příležitost. Eh, pořád si můžeme rozhodnout pro opt-out ze všech těchto opatření, což bude v zájmu eh, svobody eh, britských občanů. A dalším řečníkem bude eh, naše kolegyně paní Ca. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, plně podporuji evropský vyšetřovací příkaz. O co se vlastně jedná? Jde o to, že členské státy mají možnost vyž- požádat jiný členský stát, aby provedl určité vyšetřovací úkony pro vyřešení závažné trestné činnosti abychom vyřešili problémy jako dětská pornografie, pašování drog, obchodování s lidmi, kyberkriminalita, terorismus. Proto potřebujeme úzce spolupracovat trestná činnost je stále sofistikovanější a mobilnější. Proto je třeba dát donucovacím orgánům více prostředků ke stíhání organizované trestné činnosti a zločineckých sítí, které působí přes hranice. Chceme tedy vlastně uznat kroky jiných členských států a navzájem se pomáhat při vyšetřování. Národní kompetence jsou plně respektovány, pokud jde o prosazování práva bude nadále platit vnitrostátní právní řád jednotlivých členských států. Pokud jde o pravidla pro policie, policejní, eh, soudní a policejní spolupráci, bude zjednodušená a bude fungovat efektivněji. Zavedení jasných časových limitů urychlí schromažďování zásadních důkazů z jiných členských států. Kromě toho je také velice důležité, abychom zavedli jasné záruky na ochranu základních práv podezřelých musíme mít také jasné pravidla pro opravné prostředky. Pane předsedo, Zvýšená spolupráce mezi členskými státy je důležitá pro boj s trestnou činností. Evropský vyšetřovací příkaz společně s evropským zatýkacím rozkazem je dobrým příkladem toho, co můžeme společně udělat na evropské úrovni a co bude mít přínos pro všechny evropské občany. Díky evropskému vyšetřovacímu příkazu zvýšíme bezpečnost evropských občanů a zároveň budeme dbát na integritu. Je to důležitý krok směrem k posílení bezpečnosti a svobody v Evropě, tak jak to žádá stokholmský program. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit pan Weidenholzer. Má tři minuty. Děkuji mnohokrát. Co se týče tohoto vyšetřovacího příkazu, to bude velice důležitá záležitost, kterou rozhodneme zítra. Je to důležitý krok z hlediska uplatňování mm, cílu štokholmského programu. Také je důležité, že tato iniciativa není iniciativou komise, ale sedmi členských států. Mezi nimi také bylo Rakousko. Vyšlo to tedy zástupců Evropského parlamentu. Jedná se o spolupráci mezi národními a evropskými orgány a to není v protikladu. Souhlasí to také s tím, že eh, zde můžeme dosáhnout eh, přidané hodnoty z hlediska zabezpečení. Jde o to, abychom mohli eh, lehčím, jednodušším způsobem pronásledovat pachatele trestních činů a abychom mohli tedy odstranit ty překážky, které tady existovaly. Jedná se o automatické fungování eh, tohoto předávání důkazů. Bude to efektivnější a nikdo samozřejmě nemůže být proti tomu. Používání tohoto nástroje by se nemělo podceňovat. Musíme vědět, že tady existovaly byrokratické překážky, které stěžovaly policejní spolupráci a to nemůže být v zájmu evropských občanů kteří mají právo na osobní bezpečnost. Zároveň ovšem si musíme být vědomi toho, že právě trestně právní stíhání je citlivou oblastí a tady musíme velmi pečlivě dbát na to, aby základní práva obviněných byla zachována. Ochrana těchto základních práv a zakotvení do eh, zákonů má zásadní význam a já jsem velice rád, že při jednání s radou se nám podařilo v článku 10 eh, začlenit jednu klauzuli, která se týká právě základních práv. Eh, nesmíme dopustit, aby došlo k pošlapávání eh, těchto základních práv, těchto obviněných osob. Pak tady máme článek 5 a 10. Ty musí zajistit, že můžeme používat taková opatření ve vykonávajícím státě, která jsou podle této legislativy povolena. Myslím si, že zde jsme zasadili významné mm, hranice z hlediska používání a můžeme tedy tak zabránit případnému zneužívání. My jsme předali pozměňovací návrhy a jako Evropský parlament tak ukazujeme, že ochrana základních práv a posílení soudní a policejní spolupráce jsou slučitelné. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat panu zpravodaji, panu Melovi a také stínovým zpravodajům. Chtěl bych jim poděkovat za dobrou a intenzivní práci. Srdečné díky. Děkuji pan Vojčechovský na jednu minutu. Děkuji. E, Evropský e, vyšetřovací příkaz je velice důležitým právním nástrojem a jeho praktický význam bude ještě vyšší než evropského zatýkacího rozkazu, protože pokryje řadu případů, kdy někdy v trestním vyšetřování potřebujeme hledat důkazy i za hranicemi Musíme vyslíchat eh, eh, soudní znalce a nebo si žádat důkazy, které se nacházejí v zahraničí. Proto bude efektivní využívat tohoto nástroje, který usnadní spolupráci mezi trestními systémy členských států Evropské unie. Eh, my tuto trestní spolupráci podporujeme, ale zároveň je třeba dbát více na úroveň a kvalitu eh, justičních eh, systémů členských států. Členské státy a občané si často stěžují na to, jak justice funguje. Ta musí fungovat pro občany spolehlivě. Děkuji vám. Děkuji. Pan Bonanini eh, na minutu. Děkuji, paní předsedající. Evropský vyšetřovací příkaz a evropský zatýkací rozkaz jsou eh, prvky eh, budování evropského prostoru trestní spravedlnosti. Eh, umožní lepší lepší potírání zločinnosti než dosavadní soudní spolupráce. Zároveň je třeba zajistit eh, respektování základních lidských práv během vyšetřování. Takže je velice dobré, že zde máme články 5 a 6. Sledování využívání evropského zatýkacího rozkazu Eh, ukázalo, eh, že některé členské státy jej nepoužívají zcela správně a ochrana základních eh, práv je v těchto státech ne zcela jistá. Je proto důležité si uvědomit, že vydávající orgán takového rozkazu musí také dbát na uměrnost, proporcionalitu, tak, aby abychom zamezili té rovnováze jeho využívání, která v praxi existuje. Také musíme dbát na eh, ochranu základních lidských práv. To je eh, povinností státu podle článku 13 Evropské umluvy o lidských právech. Děkuji. Pan Jakolíno, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedající, vážení kolegové, je jasné, že tato opatření, o nich zde hovoříme, jsou nezbytná pro vytvoření jednotného prostoru trestního práva v Evropské unii. Je velice důležité mít jasné, dobře fungující nástroje, abychom zajistili rychlé a včasné vyšetření trestných činů. Co se týče evropského zatýkacího rozkazu, zcela správně zde bylo řečeno, že jeho využívání se musí řídit zásadami proporcionality a úplným respektováním základních lidských práv. Je třeba zajistit právní jistotu a naprostou jasnost, jasnost nebo důkaz, jestli byl trestný čin skutečně spáchán. Já blahopřeji panu Milovi ke skvělé zprávě, také na téma vyšetřovacího eh, příkazu. Je nezbytné, aby právní normy byly eh, nastaveny jasně a Spolupráce v těchto trestních věcech je naprosto nezbytná pro vytvoření evropské evropského prostoru spravedlnosti. Toto jsou nezbytné nástroje. Využívání evropského zatýkacího rozkazu by mohlo být omezeno pouze na ty oblasti, kde eh, je předepsána eh, vazba eh, před trestním řízením a vyšetřovací příkaz bude provádět vykonávající stát poté, co vyslechne svědky, což je možné také dokázat pomocí telekonferencí nebo videokonferencí. To je přístup, který jistě bude náročný na organizaci, ale mohlo by to velice pozitivně přispět k lepšímu trestnímu stíhání v celé Evropě. My doufáme, že komise a rada bude e, činit další kroky. Pan Morest, dvě minuty. Děkuji. Před několika měsíci jsem vystupoval v britské sněmovně, pokud jde o tuto problematiku evropského zatýkacího rozkazu a nám se projevil, ukázalo se, že tento rozkaz funguje poměrně účinně, pokud jde o prosazování eh, trestního práva přes hranice, ale jak všichni víme v Evropském parlamentu, je potřeba ho i jasným způsobem reformovat. Je třeba najít správnou rovnováhu a myslím, že to se baronce Latfordové velice dobře podařilo a naše skupina je připravena ji podpořit, protože dochází k zachování všech pojistek, kterých se týká evropský zatýkací rozkaz. Je tam dbáno na to, že je potřeba mít vždy dostatek důkazů. Pokud jde o mé zkušenosti z Londýna, ze Spojeného království, tak v případě Maggie Hughes, o které ví paní eh, komisařka a, jeho, eh, a jejím synovi Robertovi, eh, kteří eh, byli atakováni na Krétě, využili ve svém případu evropského eh, zatykacího rozkazu. Ukázalo se, že jejich pachatelé eh, spáchali útok ve Spojeném království v roce 2005 a bylo využito evropského zatykacího rozkazu. Existují ovšem problémy s příliš dlouhou vyšetřovací vazbou zde je třeba brát vždy v potaz také situaci státu, do něhož probíhá vydání, zda tam dojde k dodržení všech lidských práv. Musíme pracovat tedy efektivně nastavit správnou rovnováhu. To je naše práce v parlamentu, což neznamená, že není potřeba zatýkací rozkaz reformovat. Je tady cená jedna věc a to, že když se podíváme na fakta, a potírání přeshraniční trestné činnosti vidíme, že doposavat zatýkací rozkaz fungoval eh, efektivně. Eh, Pane Moresi, na vás je tady modrá karta. Souhlasíte, prosím. Já bych se chtěl zeptat, Klode, eh, na jednu věc, kterou si zmínil. Hovořil si o krátkém případu pana Hughese. Řekl si, že jeho útočníci jsou v Řecku vyšetřováni. Není tomu tak. Obvinění z útoku jsou v Řecku vyšetřováni, jsou zatím nevinní, dokud jim nebyla prokázána eh, vina. Dokonce existuje alibi, že nebyli v místě činu. Nicméně nedostatek důkazů proti nim eh, neznamenal, že by se zabránilo extradici, takže bylo by možné, aby se stáhl eh, slovo útočník a nahradilo slovem eh, podezřelý. Eh, ano, měl jsem říci svou větou jinak, možná jsem to měl přímo přečíst a říci, že útočníci jsou vyšetřováni díky evropskému rozkazu, ale eh, je pravda, že to nebyl možná ten nejlepší příklad, který jsem, který jsem měl uvést. Asi máš pravdu. To je vůbec poprvé, paní předsedkyně, co musím reagovat na modrou kartu. Chtěl jsem říci, že tady celá řada případů, kde evropský zatýkací rozkaz vedl k okamžitému nebo velice rychlému soudnímu řízení, ale samozřejmě, že jsou i případy, kdy se celá věc zvrtne. Je to možná i tento případ, přesto to nepodkopává evropský zatýkací rozkaz. Děkuji nyní pane Nicholson na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem ze severního Irska, tam jsme v jedinečné situaci, že jsme jedinou částí Spojeného království, kde máme pozemní hranici s jiným členským státem. Tato hranice eh, je nechválně proslulá, pokud je o trestnou činnost, která se velice těžce eh, postihuje. Vyžadujete tady velice úzkou přeshraniční policejní spolupráci a já bych zde chtěl vzdát eh, hold našim policejním sborům, také policistům ze Irské republiky za vynikající spolupráci v minulých letech. Evropský zatýkací rozkaz je jeden z nejdůležitějších nástrojů, které máme pro potírání přeshraničního terorismu. Bez tohoto nástroje by neexistoval právní základ pro vydávání mezi Irskou republikou a Spojeným královstvím, což by znamenalo, že Severní Irsko bude velice zranitelné, nebude mít možnost bránit se eh, což eh, se mění díky možnosti vzájemně kooperovat eh, v tomto evropském eh, rámci. Celá řada podezřelých už byla díky tomuto zatýkacímu rozkazu předána od roku 2004 do severního Irska, Samozřejmě, že trváme na proporcionalitě, přesto mohu říci, že eh, musím evropský zatýkací rozkaz eh, podpořit, protože velice dobře v praxi funguje. Děkuji. Paní Stýr, dvě minuty. Já podporuji posílení úlohy Evropské unie v oblasti trestního práva a věřím, že směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu je krokem dobrým směrem, protože nám umožní schromažďovat důkazy snadněji eh, v přeshraničních situacích. Potvrzuji také, že evropský zatýkací rozkaz je stále ještě tím nejúspěšnějším nástrojem Evropské unie v trestním právu. Ještě je co zlepšovat, eh, je třeba harmonizovat eh, fungování a vyhnout se politickému vlivu při vydávání a eh, přijímání zatýkacího rozkazu. Ale Evropský zatýkací rozkaz nesmí mít za následek prodloužení trestního řízení a nebo stížení extradicí. Je třeba zdůraznit, že členské státy musí aplikovat EZR bez jakékoliv politické manipulace. Eh, loni v létě byl případ jeden v Chorvatsku, eh, byl vydán Ezr na dva vysoké eh, činitele tajné policie a zde vyplynulo, že stále ještě je zde vliv starých politických struktur, které dokáží eh, využívat, zneužívat své eh, moci a eh, podrývat systém justice, ale neuspěli nakonec díky reakci Evropské komise a vláda Zahřebu musela přestat blokovat EZR a umožnit soudům rozhodnout o osudu těchto bývalých funkcionářů. Toto bylo vítězství chorvatského státu a evropského práva. I evropští skeptici dnes musí přiznat, že Takový trestný čin by býval zůstal nepotrestán, kdyby se Chorvatsko nestalo členem EU. Aplikace EZRu pro Chorvatsku znamená, znamenal novou, éro, eh, novou éru eh, v aplikaci trestního práva a to je velice důležité, protože není ekonomického eh, vývoje bez právního státu. Děkuji. Paní Flašíková Beňová zde není a proto dám slovo paní Volkane. Vážená paní předsedkyně. A. Ještě bych se eh, několika slovy zmínit o této zprávě. Myslím si, že členské státy by měly uplatňovat stejné normy v tomto ohledu. Před několika lety jedna země odmítla vydat osobu, která byla podezřelá ze spáchání válečných zločinů a přitom se dovolávali právě procesních eh, aspektů. 13. ledna 2013 tato osoba spáchala v Litvě eh, zločiny proti lidskosti a nemohla být vydána. Ve zprávě se nehovoří o případných výjimkách, kdy by eh, toto vydání fungovalo také pro Eh, zločiny, které byly spáchany před rokem 2002. My víme, že promlčení neexistuje v případě trestních činů, které byly spáchány proti lidskosti. Myslím si, že členské státy eh, by se měly zavázat, eh, že budou zde postupovat přesně stejným způsobem. Já bych se chtěla zeptat paní komisařky Redingové, co si myslíte o této lhůtě promlčení a možnosti uplatnit vydání zločinců také v případě spáchání trestných činů během roku 2002. Děkuji. Pán, paní Tomašič. Děkuji. Evropský zatýkací rozkaz je velice důležitým nástrojem soudní spolupráce mezi členskými státy, protože eh, umožňuje zasáhnout proti zločincům, kteří se jinak eh, skrývali kvůli nedostatečné koordinaci mezi členskými státy. Pro Chorvatsko je to velice důležitá záležitost, protože naše občané byli často obětí systematické persekuce ze strany eh, jugoslávských tajných služeb. Zvláště chci přivítat toto usnesení eh, v té části, kde se žádá spolupráce mezi členskými státy a komise, pokud jde o proškolování právních odborníků za účelem zvýšení efektivity. Chorvatsku soud rozhodl o vydání pana Perkoviče do Německa kvůli vraždě chorvatského imigranta, ale jiný soud nevydal jinou osobu eh, na základě stejné obžaloby, což ukazuje, jak důležitý je evropský zatýkací rozkaz. Honorevole Bielan. Pan Bielan, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropský zatykací rozkaz by měl urychlit a proces, který eh, vede k dopadení. pachatelů trestné činnosti. Jedná se o nástroj, který umožňuje zkrátit lohuty pro vydání. Členské státy ovšem potřebují záruky, že pachatelé eh, budou eh, efektivně eh, vydáváni, nicméně musíme se vyhnout aplikaci selektivní justice spravedlnosti či nadměrnému využívání tohoto nástroje eh, v případech, eh, pro které to není určeno. Eh, volám tedy potom, abychom využívali tento nástroj jenom tam, kde je to vhodné a nepodkopávali tak jeho platnost. Páška. Pan Paška. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní komisařka. Společně Evropský prostor vyžaduje zakotvení dobrého definování efektivní spolupráce policejních a justičních složek při stíhání eh, migrujících pahatelů trestních činů. Rámcové rozhodnutí o Evropském zatykači z roku 2002 předpokládá vzájemné uznávání aktů na základě vzájemné důvěry. Zprávy Evropské komise ohledně vykonávání tohoto rámcového rozhodnutí konstatují několik problémů fungování tohoto systému. Proto bude potřebné, aby komise připravila soubor legislativních opatření, eliminujících zjištěné nedostatky uplatňování evropského zatykače v praxi. Při Přitom vedle zjištění, která jsou zahrnuta ve svých zprávách, by komise měla vycházet také z analýz, které byly vykonány z hlediska nevykonání evropských zatykačů, které naznačují, v kterých oblastech ty současné mechanismy jsou neefektivní a neúčinné. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji. A slovo bude mít paní komisařka, aby mohla odpovědět. Paní předsedající, chci připomenout váženým poslancům, že existují konkrétní pravidla eh, v doméně justice a vnitra, která se liší od pravidel v jiných politických sférách. Ku příkladu podle Lisabonské smlouvy členské státy mohou přijít s právními návrhy i bez komise. To platí pro evropský vyšetřovací příkaz. Naštěstí v tomto případě eh, Evropský parlament má právo spolurozhodovat a prezentovat eh, návrhy, eh, které vyváží bezpečnost a práva. Druhý element se týká toho, že před Lisabonskou smlouvou mohly členské státy prezentovat návrhy i bez komise a bez Evropského parlamentu a bez eh, kontroly Evropského soudního dvora. Naštěstí toto období skončí od 1. prosince. Tento výjimečný stav bude ukončen. Co se týče evropského vyšetřovacího příkazu, chci zdůraznit, že doufám, že tentokrát bude tato směrnice prováděna a aplika, aplikována eh, ne, jako to bylo v případě příkazu o důkazech, eh, kdy jej aplikovaly pouze dva členské státy. A parlamentu chci také vysvětlit, že provádění této směrnice bude moci být monitorováno ze strany komise, která nebude váhat Eh, při zahájení řízení o porušení. Totéž bude platit pro evropský zatýkací rozkaz, protože 1. prosince uplyne přechodné období od Lisabonské smlouvy a od tohoto eh, dne bude komise moci zahajovat řízení o porušení proti státům, které neaplikují správně evropský zatýkací rozkaz. Potom budeme usilovat o plné provádění a implementaci a v případě e, těchto nástrojů, jako je třeba e, evropský e, příkaz o, o dohledu, také budeme moci zkrátit období vazby před trestním řízením. Takže to zlepší obecně fungování. A dovolte, abych ještě podtrhla jakou práci teď eh, konáme už několik eh, let. Když hovořím o právu na spravedlivý soud, což je obsahem eh, směrnic prezentovaných komise, která se snaží vyvážet, vyvážit aspekty bezpečnosti a práva jednotlivců. Tyto všechny směrnice obsahují specifické prvky, které posilují aplikaci EZRu je tady právo na tlumočení a překlad, právo na informace o právech, právo na přístup eh, k zákonnému zástupci a to dokonce právo na právního zástupce v zemi původu eh, a nebo eh, v zemi, kam půjde evropský zatýkací rozkaz. Tato práva, která teď máte na stole, právní pomoc, presumpce neviny, procesní práva pro děti a zranitelné osoby. To vše jsou velice důležité aspekty, abychom dosáhli té vyváženosti, která bohužel neexistovala v době před Lisabonem. Teď má parlament možnost toto všechno implementovat. Mně je jenom líto, že některé členské státy odmítají se podílet na těchto eh, aspektech práv na spravedlivý soud. To není opravdu vůbec pozitivní aspekt ve vývoji Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní komisařko. A nyní dávám zpravo, eh, eh, slovo panu Melovi. Dvě minuty, zpravodaj. Vážená paní předsedkyně, tato směrnice zajistí více justice. Umožní také, aby vyšetřování bylo mnohem účinnější při dodržování základních lidských práv a při dodržování principu přiměřenosti Pan Metany tady vyjádřil určité rozhoršení, řekl, že policie by měly spolupracovat v trestním řízení a k tomu skutečně dojde. A je tu otázka, zda e, Velká Británie musí e, vydat určité finanční prostředky. Ano, stejně jako Francie, Německo, ostatní členské státy. Ale je tady určitá priorita právě, která chce vytvořit společný prostor. O co jde? Jde o to, aby pachatelé trestních eh, činů byli eh, předvedeni eh, k soudu, aby došlo k nepodujatému řízení, aby se zajistili důkazy, které by prokazovaly její vinu, anebo aby byly osvobozeni. Evropská unie je prostor svobody. A každý den vlastně strzujeme tento princip svobody a využíváme tyto nástroje, které poskytují všechny záruky, které jsou atributem právního státu. Jsou to záruky, které musí také provázet průběh vyšetřování z hlediska práv obviněných osob nebo podezřelých osob. Tak to alespoň funguje tedy v portugalském právu. Pokud se aplikuje šengenská umluva, tak je nutné také zajistit volný eh, oběh osob, volný pohyb osob a to sebou nese určité riziko páchání trestních činů. Pokud se eh, soudním orgánům eh, nedaří pronásledovat tyto pachatele a zajistit spravedlnost, pak nebudeme schopni dostat svým závazkům z hlediska prostoru svobody a spravedlnosti. Děkuji. A paní Lidford, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím v podstatě se všemi, kteří vystoupili v této diskuzi. Jenom bych potrhla to, co říkal pan Nicholson o situaci eh, mezi Irskem a Severním Irskem. Ještě bych upřesnila eh, to slovo domnělí, které použil pan Betten. A se pana Bettena nepřekvapí, že moje názory se s jeho zcela rozcházejí a já bych eh, se velice ráda utkala ve Spojeném království eh, v diskuzi s eh, zástupci a vůdci jeho politické strany. Ještě bych chtěla zdůraznit, jak důležité je řešit otázku eh, příliš dlouhé vyšetřovací vazby a špatných eh, vazebních podmínek, což podkopává vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Vyzýváme tedy komisi, aby maximálně eh, zajistila zlepšení vazebních podmínek, především pokud jde o vyšetřovací vazbu. A druhá věc je potřeba zlepšit školení o tom, tady také hovořili kolegové, školení právníků, advokátů. Zde budeme potřebovat eh, podporu obhájců, kteří působí eh, v této oblasti. Jinak souhlasím s paní Redingovou v tom, že je potřeba také začít prosazovat směrnice o procedurálních právech. Já jsem proto byla také zpravodajkou, sama jsem vyvíjela tlak na vládu ve Spojeném království. Chci, abychom implementovali všechnu příslušnou legislativu, včetně legislativy o evropském vyšetřovacím příkazu a zatýkacím rozkazu. A ze všech těchto eh, důvodů moje eh, zpráva volá především o včasné transpozici eh, všech legislativních nástrojů v oblasti eh, trestního práva, tedy veškeré ta legislativy, která již byla schválena. Myslím si, že ty eh, kroky, o kterých hovořila paní komisařka, to znamená zahájení řízení pro porušení pravidel, jsou velice důležité. Co je pro mě důležité, je proaktivní přístup komise. To znamená, že je předčasné znovu otevírat evropský zatykací rozkaz. Já si myslím, že naše zpráva zapadne do přeskumu evropského zatykacího rozkazu, nicméně nestačí a chci, aby se proaktivně zachovala také Evropská komise, spolupracovala s Evropským parlamentem na tom, abychom se v blízké době od komise dočkali legislativního návrhu, protože vidíte, že Evropský parlament si stojí v podstatě jednotně za svým názorem. Děkuji. Um, Je tady na vás modrá karta, paní Latford, souhlasíte? Pan Batten, prosím. Děkuji. Eh, Sárovi jste hovořila o příliš dlouhé vyšetřovací vazbě. Souhlasím, že tomu se musíme vyhnout, ale souhlasíte s tím, že jedním z důvodů, který k tomu vede, je to, že když dojde eh, k vydání do Británie, policie musí být připravena řešit ten případ eh, a dostat ho k soudu, zatímco v některých kontinentálních systémech eh, vyšetřovací soudci mohou držet osoby ve vazbě během celé doby vyšetřování, což může trvat měsíce i roky. Souhlasíte tedy s tím, že policejní útvary eh, v českých státech musí být připraveni řešit případ eh, v okamžiku, kdy přistoupí na vydání? Ano, asi vás překvapí, ale souhlasím. Eh, způsob na formulování zatýkacího rozkazu je takový, že v případě vyšetřování se jedná o účel vydání eh, kvůli stíhání, kvůli vyšetřování a nikoli v stíhání a to je důležité. A proto ve své zprávě hovořím o tom, že je potřeba, aby byl případ připraven k soudnímu projednávání. A máte pravdu, že je potřeba sladit postupy soudů v dotčených členských státech formou konzultací například v členských státech fungují různé systémy a my nechceme sjednocovat eh, trestní právo, to není cílem vzájemného uznávání. Důležitá je jiná věc. Dlouhá vyšetřovací vazba je skutečně velký problém, to jsem říkala, a podkopává to vzájemnou důvěru. U vás eh, Máte případ Andrew Simiu, který eh, si prožil velice negativní zkušenost eh, při vydání, k čemuž nemělo dojít, ale souhlasím s tím, že evropský zatýkací rozkaz musí být využíván pro účely stíhání a ne kvůli eh, usnadnění vydávání pachatelů trestné činnosti. Grazie. La discussione congiunta. Děkuji, rozprava je tedy ukončena k tomuto bodu a hlasovat se bude zítra poledne.